si připomínáme lidi, kteří před 20 lety eh, přišli o život při masakru eh, v bosenském městě Srebrenici před 20 lety. 8 tisíc